a základními právy a pokud nikoliv, jaké kroky přijmout. Pokud eh, ano, tak to také musíme vědět, paní komisařko, a to co nejdříve. Děkuji za zelené paní Sargentýry, dvě minuty třicet. Dank u voorzitter. En laat ik beginnen met het... Děkuji,